Vážení kolegové, navrhuji, abychom se pustili do práce. Děkuji vám za to, že jste se dostavili. Nejprve přijetí návrhu pořadu dne. Pokud k němu není připomínek, považujeme ji za přijatý. Ano, ještě chci připomenout, že dnes budeme končit v 17.30 a od 17.30 do 18.30 proběhne schůzka koordinátorů. Doufám, že se dobereme závěrečné dohody. Doufám, že to nebude obtížné ohledně rozpočtu pro rok 2010, druhého čtení a toho doprovodného usnesení. Zítra dopoledne pak začneme v 9 hodin a poprosím všechny, aby se dostavili včas. Poprosím všechny řádné členy, náhradníky, náhradníky náhradníků, členy inkognito, když se sem případně chtějí dostat a tak dále, aby se dostavili včas na hlasování. Pokud je o sdělení předsedy, chci poblahopřát kolegovi Borganisovi, který před pár dny slavil narozeniny a který každým dnem mládne. Doufáme, že tak bude dále pokračovat. A chci vám také připomenout, vážení kolegové, že tento den je historický z toho důvodu, že vstupuje v platnost Lisabonská smlouva. Je trošku zvláštní, že Evropský parlament jako instituce si nepřál eh, dnes tuto záležitost slavit eh, v Lisabonu, proběhne eh, ceremonie, ale samotný parlament v Bruselu eh, k tomu nic neuspořádal na dnešní den. Toho můžeme litovat. V každém případě pro všechny eh, kolegy, jako je například předseda D. Han, který sehrál významnou roli ve vypracování vypracování Savonské smlouvy. Máme zde také další bývalé členy konventu, přímo mezi námi v tomto sále a pro všechny nás, europoslance, členy rozpočtového výboru a evropské občany, je to velké datum, i když je dnes nějak zvlášť neoslavujeme. Určitě to zůstane jeden z milníků evropských dějin. Samozřejmě není bude důležité, jak s touto smlouvou naložíme a jak s ní naložíme konkrétně my v rozpočtové oblasti. A již předem se těšíme na nové pravomoci, kterými nás Lisabonská smlouva vybavuje. Samozřejmě musíme postupovat Budeme se snažit postupovat ve shodě s těmi institucemi, nebude to možné, budeme s nimi vstupovat i do konfrontací. Chci zde při, přivítat eh, ředitele mm, DG pro rozpočet a také zástupce vynikajícího švédského předsednictví. A jakmile dorazí, přivítám zde také kandidáta na úřad komisaře pro rozpočet. Tento kandidát či kandidátka nám není zcela neznámý. Ovšem dnes ještě nemůžeme blahopřát, protože formální nominace, formální jmenování bude záviset na nás a také na tom, jak se tento kandidát povede, eh, povede v diskusi s námi, jak bude odpovídat na naše tvrdé dotazy s tím, že tato interpelace proběhne v druhém lednovém týdnu, protože harmonogram, který schválila konference předsedů pro slyšení s kandidáty na komisaře, vzhledem k tomu, k jakému skluzu došlo v radě v přípravě nominací, protože to spadá do pravomocí rady, takže tady konference předsedů rozhodla, že během jednoho eh, jediného týdne, bude to druhý lednový týden, proběhnou veškerá slyšení se všemi kandidáty na komisaře eh, v, parlamentních, v příslušných parlamentních výborech. Tak, abychom poté, pokud vše půjde dobře a pokud se všechny výbory vysloví souhlasně, tak bychom mohli hlasovat na běžném plenárním zasedání v lednu. Pokud Některý z výborů bude mít nějaké výhrody, výhrady a pan předseda Baroso bude muset navrhnout změny ve svém týmu. V tom případě by proběhlo půldenní mimořádné zasedání v průběhu posledního lednového týdne. Tak tedy vypadá časový rozvrh. Dále vám chci připomenout, že tato schůze, stejně jako předchozí schůze, je vysílána živě po internetu. Rád bych také připomněl, že dnešní a zítřejší schůze je věnována v zásadě doladění naší strategie pro druhé čtení, pro rozpočet pro 2010. Budeme o tom nyní jednat. Poté ještě na schůzi koordinátorů věce dále upřesníme v závěru dnešního odpoledne a zítra ráno v 9 hodin proběhne hlasování. Od dnešního odpoledne vám budou předány dokumenty potřebné pro Eh, zítřejší hlasování a rád bych vás požádal, abyste si je schovali, protože zítra budeme na hlasování potřebovat. Budeme se snažit eh, maximální měrou postupovat hlasováním unblock. Já vám zítra ráno eh, vysvětlím, jak konkrétně s těmito složkami, s těmito dokumenty zacházet. Není to příliš složité, ale nemá smysl to dělat nyní. Uděláme to tady zítra. Je třeba, aby všichni pochopili, jak je rozdíl, protože druhé čtení má některá svá specifika. Eh, jde spíše o formální specifika než politická, ale je důležité, abyste to všichni před sebou jasně viděli. A konečně bych vám chtěl sdělit, jaké jsou výsledky schůzky koordinátorů, která proběhla minulý týden, kde bylo třeba přidělit dvě zprávy pro případná stanoviska. Pokud je o finanční pomoc společenství při financování jednotek 1 a 4, při uzavírání jaderné elektrárny v Kozloduji, tam ten právní základ. My jsme se dohodli, že budeme hlasovat o financování té tranše příští rok, ale je třeba se shodnout na právním základě. Eh, ohledně toho dáváme své stanovisko výboru ITRA. Je to skupina zelených, která bude pověřena výběrem zpravodaje, respektive navrhovatele stanoviska. Pokud jde o dohodu o makrofinanční pomoci Ukrajině koordinátoři rozhodli, že není třeba, aby náš výbor vydával stanovisko, takže ani nemusíme eh, ustavovat navrhovatele. Není tedy bod 3 dnešního programu, příprava druhého čtení v parlamentu. Dám slovo našemu zpravodaji Láslo Surianovi. Děkuji, pane předsedo. Kolegové, jsem téměř přesvědčen, že v různých pracovních skupinách eh, se hovořilo o tom a všichni víte, jak to dopadlo eh, v dohodovacím řízení. Já bych eh, to tady jenom shrnul. Jak víte, letošní rozpočet má velkou nevýhodu. E, a to je ta druhá část e, toho balíčku hospodářské obnovy, což je 2,9 miliardy eur. A samozřejmě to se nemůže nedotknout současných programů a priorit parlamentu. Kozloduj eh, tam byl poměrně malým elementem, ale de facto byla to taková novinka, kterou jsme se pokusili zvládnout. A parlament si také přál nabídnout nějakou pomoc při řešení problému mléčného sektoru. Tuto ambici jsme většinou sdíleli. Přáli jsme si neprodlušovat eh, plán hospodářské obnovy také do příštího rozpočtového období, když teoreticky by to možné bylo. Ono totiž dlouho nebylo možné, nebylo jasné, zda to bude možné zvládnout v rámci eh, daných rozpočtových možností, ale nakonec jsme se dohodli, že plán obnovy se uzavře a dokončí v roce 10 a nic se nebude přelevat do dalšího roku. Také v souladu s duchem Lisabonu parlament akceptoval navíc 300 milionů eur pro mlékárenství. To bylo poněkud symbolické, ovšem méně symbolická eh, byla ta bitva, která se odehrála mezi komisí a parlamentem a kterou s potěšením konstatuji jsme vyhráli. Je to číselně poměrně malá věc eh, ve vztahu k jiným věcem. Ale pokud se týče eh, mikrofinancování, jak parlament, tak komise si přáli eh, v tomto pokračovat, ale s, s velkou redukcí ehm, těch takzvaných eh, progress lines. Čili nemělo se to týkat peněz, eh, které se týkají pokroku, ale my jsme tedy souhlasili s částkami a pouze tedy v nezbytné výši, což je 25 milionů a tak jsme to také přijali. Kromě toho mohu snad říct, že bylo naším úspěchem, že eh, náš, eh, tedy rada přijala takzvané položky BE, což eh, je tedy poměrně významná věc, ať už se týče, eh, týče implementace příslušných položek nebo eh, nebo eh, dalších podrobností. Naše pozice byla tak někde uprostřed mezi radou a komisí a nakonec nás rada podpořila, čili toto by mělo jít do druhého čtení. Také jsme si přáli udržet přípravné akce a pilotní projekty eh, v podstatě na úrovni prvního čtení. A ve druhém čtení se nám to tedy podaří po dohodě s radou. Co se týče plateb, tady můžeme hovořit o symbolické sklenici, která je poloplná nebo poloprázdná. Rada navrhovala 120 miliard, my v prvním čtení 127. A my všichni jsme si byli vědomi toho, že to je nárůst takový eh, úmyslný, tak abychom demonstrovali naše úmysly, to znamená urychlení a lepší zacílení politiky soudržnosti včetně strukturálních fondů. Na letním dohodovacím řízení jsme se shodli s radou na tom, že v případě, že by se mezi členskými zeměmi našla potřeba, měli bychom, no, poskytli bychom dodatečné prostředky v opravném rozpočtu. Ale víme, že dosud se nikdy nestalo, že by tento postup byl nutný. Pokud by ovšem rok 2010 byl tím rokem, kdy právě tento nástroj použijeme, tak eh, musíme říci, že eh, v českých zemích eh, se zvyšuje prodlení, ale programy z předchozích let ty jsou už dostatečně rozjeté, dostatečně vyspělé a to znamená, že tam může být více požadavků na platby, než očekáváme. S koordinátory my jsme se shodli na tom, že nepřekročitelnou hranicí je to, že eh, do politik soudržnosti nedáme méně než v předběžném návrhu rozpočtu. A pokud se týče závazku, eh, tady chceme financovat eh, přípravné akce. A teď eh, k takovým těm velkým číslům a procentům, pokud se mi podaří najít poznámky, tedy takže je to zhruba 1,04 hrubého národního důchodu a 1,08 závazcích. Asi si budete pamatovat, že vždy je to střed mezi přispěvateli, tedy těmi členskými zeměmi, které jsou čistými pláci, kteří eh, nechtějí zvyšovat rozpočet vyjádřeno eh, v procentech. A musím říct, že to, co jsme tady dosáhli 1,04, respektive 1,08, to je také úspěšné. Pokud se týče plánu hospodářské obnovy, otázka zněla tak, kdo zaplatí více pan předseda Lamasur přišel s vizí dobře podloženou, že pokud eh, zredukujeme eh, prostředky eh, v kapitole 1e, že to je, by bylo velmi bolestné a bolelo by to více, než kdybychom žádali více peněz od členských zemí. Z tohoto důvodu jsme měli za cíl, aby jedno euro eh, snížení eh, v kapitole 1a, eh, za to budeme požadovat 2 eura prostředků navíc od rady. Výsledek ovšem je lepší. My jsme museli, my jsme museli se vzdát 1,80 milionů v kapitole 1a, včetně Kosloduje, jako kosloduje, jako což je 75. A rada přidala z nástroje flexibility 195 milionů ze své eh, vlastní eh, rozpětí eh, v kapitole 32. Myslím, že to bylo o 36 milionů navíc, než jsme čekali. Bylo na zpravodaji, aby rozhodl, co navrhne. Tedy jak navrhne, jak by měl vypadat ten, ta redukce Eh, o 1,80 milionů. A na základě názoru, názoru eh, koordinátorů bych řekl, že de facto eh, ta hranice je jít zpátky na předběžný návrh rozpočtu, ale pod tuto úroveň už nepůjdeme. Tím se vytvořila určitý polštář, poměrně malý, a my jsme si přáli z těchto peněz eh, vyčlenit 25 milionů na mikrofinancování a zbytek těchto peněz byl rozdělen mezi sedm prioritních položek, kde jsme se dohodli na principech jako eh, vzdělávání, výzkum, zaměstnanost a tak dále. Tady jsme provedli rozdělení podle zájemných eh, procentuálních poměrů. A závěr je takový, že máme, že nám pořád bylo ještě 0,7 Eh, stále ještě rezerva. Já jsem se ptal, konzultoval jsem to se socialisty a s liberály a ho eh, přání, abychom tyto peníze dali nebo významnou část eh, na finanční instituce. To je, myslím, že 0,56 se Eh, tam dohodlo z těch 0,7. No a pokud se to podaří eh, s liberály, tak eh, to bude dobře, protože zpravodaj si to přeje takto ve shodě dohodnout. A my si přejeme nejenom tedy, abychom toto dokončili, ale chceme také demonstrovat radě a komisi, že um, se umíme sjednotit a že umíme vystupovat energicky v souladu se samotnou smlouvou. Co tedy s tím zbytkem tohoto polštáře? Je to skutečně, jsou to drobné. Jedna možnost je nechat to tak, což bude možná nejlepší, ale budete se k tomu moci vyjádřit. dokonce musím říct, že eh, sekretariát eh, se obětoval a, a opravdu nám tady dal co nejlepší čísla bylo možné, ale eh, samozřejmě, že nějaké drobné rozdíly tam vždycky budou. Takže ta čísla se mohou ještě drobně změnit. A pokud máme jenom opravdu eh, ten eh, drobný polštář a ten, ty, ty úpravy budou malé, pak se bez eh, tohoto zbytku peněz obejdeme. A já myslím, že to bude dobře pro mě i pro kolegu Manku, jestli se nám podaří vyhnout těmto technickým drobným úpravám na plénu. Možná, že to je řešení. Eh, jestli ovšem se eh, výbor rozhodne, že řešení má vypadat jinak, že teda ten margin, tento polštář by měl být zredukován na nulu, tak samozřejmě ty peníze, které tam ještě jsou, můžeme přidat do některé položky, proč ne? A pak budeme mít jasný signál vůči radě a komisi, že totiž Evropská unie potřebuje, nutně potřebuje eh, přeskum víceletého finančního výhledu v poločase. A že tedy pokud nemáme nikde žádné rezervy, tak to může být velmi nebezpečné. A zejména pokud tedy dáme na našeho předsedu, který chce, abychom neměli eh, měsíc co měsíc eh, opravný rozpočet ale jestli ten, ta rezerva bude 1,1 eh, nebo 1,2, tedy 0,1 nebo 0,2, promiňte, tak na tom za stolik nezáleží. Já eh, souhlasím eh, s socialistickým kolegou, který na schůzi koordinátoru se zeptal, jak to bude s našimi pilotními projekty v kapitole 2, kde to vypadalo, že nám bude chybět půl milionu tak musím říct, že teď už vím, že tam ty chybějící peníze nejsou, tedy nechybí tam žádné peníze a nebude třeba tam nic měnit na těch pilotních projektech. Takže máme zásady, na kterých jsme se předem shodli a pokud ty zásady jsou v pořádku, tak všechno ostatní jsou už jenom detaily já jsem se eh, snažil nemanipulovat těmi čísly. A ještě na závěr bych rád řekl, pane předsedo, že eh, existuje dokument eh, označený 10 RAP a tady jsme vlastně se bavili o tom, eh, jak získat těch nezbytných 1,80 milionů pro hospodářský plán obnovy a jak dosáhnout těch téměř 123 na platbách v roce 2010. No a myslím, že jste dostali ještě jeden dokument. To je DOC 10 a v něm jsou obsaženy všechny pozměňovací návrhy, které v radě neprošly buď to byly zamítnuty nebo upraveny. My nyní můžeme hlasovat eh, eh, s tím, že eh, vrátíme do hry všechno z prvního čtení hlasování. A to by potom bylo hlasování podle DOC 10 ale hlasování podle 10 rap eh, potom bude mít eh, přednost, eh, vlastně to bude více než 81. To znamená, jestliže chceme dát nejdříve tu těch 10, do dok 10, to bychom měli a potom to zmodifikujeme pomocí 10 rap. Výsledkem bude to, čeho jsme vlastně předtím dosáhli. Já myslím, že eh, všechny skupiny v podstatě jsou s tím spokojeny a samozřejmě, že budou určité rozdíly ve vyznění usnesení a do toho lze zapracovat různé signály podle politického přesvědčení a politických přání. Ovšem to usnesení bude samozřejmě bude takovým signálem toho, jak jsme sjednoceni za rozpočtem na rok 10. Možná, že ještě brzy, ale já bych skutečně chtěl poděkovat sekretariátu, eh, který intenzivně pracoval také o tomto víkendu a finalizoval všechno, co bylo třeba, včetně tabulek a nezbytných pozměňovacích návrhů. Já také děkuji za spolupráci, velmi užitečnou spolupráci koordinátorům. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, pane zpravodaji. Ano, je to první od dohodovacího řízení první schůze celého výboru pro rozpočet já bych rád poděkoval zpravodaji za to, jakým způsobem vedl spolu s celou delegací parlamentu toto vyjednávání. Chci také poděkovat švédskému předsednictví, které mělo velké pochopení pro politické problémy a zejména politické priority Evropského parlamentu. A rovněž chci poděkovat komisi, která sehrála svoji roli tzv. honest broker. Domnívám se, jak už řekl pan Surian, eh, za parlament se můžeme těšit výsledku tohoto dohodování. Eh, nebudu tady zasahovat do detailu, ale jedna, dvě, tři věci možná si zaslouží trošku vystvihnout. Eh, jednak jsme dospěli k dohodě na financování plánu obnovy a také nebudeme čekat na tu poslední hutu, kterou jsme se dali, to znamená jaro příštího roku což by bylo tady, tady to je lhuta, kterou jsme se dali s ostatními institucemi, že v dalším dohodování bychom našli 5 miliard eur potřebných na e, financování dalších e, kroků v rámci plánu obnovy e, evropského hospodářství. Tady jde například o investice do přechodu na čisté energie a také šíření širokopásmového internetu ve venkovských oblastech. To tedy bude možné v rámci rozpočtu pro 2010. A kromě toho, jak řekl Láslo, je to určitě premiéra a také derniéra, pokud je o bývalé smlouvy, kdy rada přistoupila na eh, politické a finančně velmi důležitý kompromis navržený parlamentem u rozpočtu pro zemědělství s tím, že tam bude 300 milionů, nikoli 280 milionů, které navrhovala rada, ale 300 milionů, což navrhoval parlament. A na tom náš zpravodaj obzvlášť trval, tak abychom mohli financovat nové politiky v oblasti produkce mléka, politiky, které schrnujeme do formulky Milk Fund. A také budeme moci zohlednit eh, financování pro rok 2010 na zabezpečovací práce v jaderné elektrárně Kozloduj, což je problém, který vyplývá vlastně z politické dohody mezi EU a novou bulharskou vládou, respektive e, kvůli těm okolnostem nebylo možné to řešit dříve než na poslední chvíli. Samozřejmě jsme e, narazili na obrovský problém, protože bylo potřeba nalézt 85 milionů navíc v rozpočtu pro rok 2010. Tato dohoda nám umožní mít k dispozici tři čtvrtiny potřebných finančních prostředků. zohleděných radou v uvozovkách jakožto fresh money, tedy nové peníze, Tady se to týká zase zemědělského rozpočtu, také se částečně bude mobilizovat nástroj pro flexibilitu a čtvrtina potom bude formou eh, toho, co nebo připadá na to, co delegace Evropského parlamentu eh, byla ochotná eh, to tady o tom jedná, tady jde o těch 81 milionů eh, a je to kategorie 1A. O těchto penězích budeme právě dnes odpoledne jednat a vyslechneme si pozměňovací návrhy našeho zpravodaje, který na tom dlouze pracoval s koordinátory. Já bych doplnil ještě Láslo Suriana a připomněl bych eh, dohodu z eh, dohodování která se týká také vícero prohlášení, ať už jsou to společná prohlášení institucí nebo prohlášení některých institucí, eh, unilaterální či bilaterální. Eh, to máte všechno obsaženo v příloze. V bodu 8 Tato prohlášení jsou jednak, ta, to první prohlášení je velice důležité z právního hlediska. Je to společné prohlášení tří institucí o pokračování rozpočtového postupu pro rok 2010. Je to téma, které uvádí právníky do naprosté extáze. A tak necháme tedy se radovat z tohoto extatického stavu. Je to problém, který byl již mnohokrát evokován. Rozpočtový postup pro 2010 zahájil a do značné míry probíhal v době, kdy platila ještě smlouva z NIS. Ale dokončujeme to nyní 1. Eh, prosince a to závěrečné hlasování proběhne 16. ne, promiňte, 17. prosince, tedy v době, kdy už bude nebo už je v platnosti Lisabonská smlouva. Samozřejmě od začátku panovala politická dohoda a to v tom správném smyslu, že to je a proto musíme až do konce jak se eh, plnit smlouvu Ne, A je třeba nalézt eh, právní formulaci, která umožní to kivadlo zastavit 30. listopadu a postupovat tak, jako by, hlasování 17. prosince probíhalo 30. listopadu pět minut před půlnocí. To, tady používám tento obraz, který nám nabídli právníci v příloze 1. A je to velice důležité pro předsedu parlamentu, protože to bude předseda parlamentu, který bude podepisovat rozpočet a náš pan předseda Jerzy Buzek, který eh, nyní má jistotu, právní jistotu hledně svého podpisu díky této deklaraci, tomuto prohlášení tří institucí. Já jsem eh, učinil pozměňovací návrh k návrhu usnesení našeho zpravodaje. Je to usnesení, které se týká našeho hlasování v druhém čtení. Je to poznací návrh číslo 11. Jeho cílem je pouze vložit do toho textu odkaz právě na toto společné prohlášení a říci, že parlament bere na vědomí a zohledňuje toto prohlášení. Tím jistě potěšíme naše právníky a také zajistím, dáme záruku panu předsedovi Buskovi, až bude podepisovat. Dále společné prohlášení ohledně politiky eh, v oblasti nemovitostí všechny instituce a orgány eh, tady jsou do toho zapojeny. Dále v příloha číslo 3 společné prohlášení o zjednodušení a řízení strukturálních fondů a fondů soudržnosti v kontextu hospodářské krize. Rovněž jsme přijali důležité prohlášení společné ohledně rozpočtové kapitole číslo 5, to znamená administrativní výdaje. To je prohlášení, které z politického hlediska velmi důležité, protože umožňuje financovat již od nynějška, co potřebuje k svému fungování rada a předseda rady, tak, jak je tato funkce zavedena Lisabonskou smlouvou. Připomenu, že Lisabonská smlouva přeměňuje Evropskou radu na jednu z institucí a zakládá také stálý post na plný úvazek, tedy předsedy Evropské rady, s tím, že to je na dvě a půl roku jednoobnovitelné. Je to odlišné od rady ministrů, odlišná instituce tedy a potřebuje tedy své vlastní finanční prostředky na své fungování. Rada nám navrhla pozměňovací dopis ke svému rozpočtu na poslední chvíli. Tím nás uvedla do velmi citlivé politické situace, protože je zjevné, že Evropský parlament nemohl eh, zaujmout eh, rezervované stanovisko k zajištění potřeb fungování Evropské rady a jeho předsedy. Evropský parlament vždy tlačil na reformu institucí, na přijetí Lisabonské smlouvy a e, velice jsme se radovali z toho, že byly odstraněny poslední překážky ratifikaci a není možné všechnu tuto radost v praxi e, projevit tak, že e, nebudeme chtít schválit prostředky na administrativní výdaje předsedové Evropské rady. Ale na druhou stranu jsme si také nepřáli, nechat tu instituci, respektive dvojí instituci, není Evropskou radu, radu ministrů, ehm, čerpat ty prostředky z té omezené marže, kterou máme pro rok 2010 ehm, v kapitole 5, kde jde o administrativní výdaje na všechny instituce, když přitom ehm, jsme měli politickou dohodu mezi všemi institucemi v tom smyslu, že rozpočet pro rok 2010 bude přijat, aniž by se eh, zohledňovaly nové potřeby eh, vyplývající z přijetí Lisabonské smlouvy. Bez ohledu na ty potřeby, bez ohledu na, ty, na, na instituce, které se to týká. S tím, že toto bude řešeno v jednom eh, či více opravných rozpočtech v roce 2010. V tom jsme měli politickou dohodu. A najednou prostě rada postupovala jinak. Najednou se rada jakoby zbláznila z toho, že Lisabonská smlouva vstupuje v platnost o něco dříve, o měsíc dříve. Dospěli jsme tedy k politické dohodě, která spočívá v tom, že zaručíme, že to bude Rada ministrů, která bude ze svého rozpočtu pro rok 2009 financovat vše potřebné pro fungování Evropské rady a předsedy Evropské rady v roce 2010. A to právě máme obsaženo v tom společném prohlášení v příloze 4, je to prohlášení ke kapitole 5, kde se říká, že e, tyto prostředky e, nijak neumenšují marži, která zůstane disponibilní v roce 2010 pro financování dodatečných potřeb e, v oblasti administrativních výdajů všech institucí, včetně mimo jiné Evropského parlamentu. Tato marže tedy zůstává ve výši 72 milionů eur. Já jsem eh, to tady vykládal trošku zlouhavě, ale politicky za to je to nesmírně důležité, protože potřebujeme mít jistotu v tom, že nedochází k jakési předběžné obci ze strany rady na tuto eh, disponibilní marži, která bude samozřejmě velice cena a ceněná a bude třeba nalézt dohodu ohledně sdílení této marže v příštím roce. Takže rada eh, se držela této gentlemanské eh, dohody, nebo přišla s touto gentlemanskou dohodu a a parlament zase učinil toto gesto vůči panu Van Rompejovi, aby byly zajištěny potřeby pro fungování jeho úřadu v roce 2010. Příloha číslo 5 to je další prohlášení, tentokrát jednostrané, respektive bilaterální, protože je to prohlášení eh, komise na žádost Evropského parlamentu ohledně následného financování kozloduje, protože bude třeba financovat odstavení a zabezpečení této jaderné elektrárny po dobu čtyř let. Nalezli jsme řešení díky Fresh Money, ale to pro 2010. V roce 2011, 12, 13 to může také zatěžovat naše marži v rozpočtu. My se domníváme, že by tomu tak být nemělo, že by se to nemělo čerpat z marže a proto to bude náš první požadavek, se kterým vystoupíme, až dojde na střednědobý přeskum další typ eh, přeskumu v tom víceletém finančním rámci, který nyní běží. Samozřejmě bychom bývali, eh, byli radši, kdyby eh, rada tuto úvahu hned přijala, akceptovala. Rada místo toho zachovala mlčení, pak řekněme, že mlčení znamená souhlas. A komise Eh, přistoupila na to, že vezme na vědomí, vezme na vědomí eh, s respektem, či s ústou, bylo tam původně respectfully v anglickém eh, textu a myslím si, že bychom tam toto slovo měli vrátit, mezi tím nám vypadlo. No prostě komise vzala na vědomí tuto věc. Všichni víme, že bude třeba nalézt ty potřebné finanční prostředky. Kolegové, kteří zde byli jež v minulosti si pamatují a Reimer Bege nám to připomněl, že problematika zabezpečení elektrárny v Kozloruji je problém, který Evropská rada, pardon, rada EU schválně ponechávala stranou, když se jednalo o výsledném finančním rámci pro leta 2007 až 2013. Tento rámec byl eh, dohodnut na jaře roku 2006 kde jsme řešili Ignalinu a tu slovenskou jadernou elektrárnu, to jméno už jsem zapomněl, Bohonice, ano. Tehdy jsme věděli, že Kozloduj, protože technicky za to je to elektrárna stejného typu, že tady tam bude potřeba provést stejné kroky, ale protože tehdy Bulharsko ještě nebylo eh, členem Evropské unie, tehdy jsme jednali s šarmantní paní Náděždou Michajlovou a britské předsednictví tehdy, laboristické, jinak by to probíhalo jinak, ale toto předsednictví tady tvrdilo, že nemůžeme e, zohledňovat v rozpočtu e, bulharskou situaci, když Bulharsko ještě není členskou zemí. E, takže tedy podle nás bude třeba Kozloduj financovat novými penězi, nikoli z rezervy. Dále jsme se shodli na uh, eh, trojstraném prohlášení všech institucí ohledně přechodných pravidel, která budou platit v některých oblastech, zejména pro uh, transfery a pro opravné rozpočty, protože třeba přejít ze smlouvy z NIS na Lisabonskou smlouvu a plénum Evropského parlamentu nás vybavilo mandátem na základě zprávy, kterou jsem jménem rozpočtového výboru přednesl. Proběhlo vyjednávání směrem ke zdokonalení, doladění tohoto textu, tak jak se to přála řada z vás, zejména Ingeborg Gressle a další, Ramer Bege také. protože zejména a nyní máte text, který je součástí supplementary dosie, tedy té dodatečné složky, je to na straně jedna tohoto dokumentu. Tam se konkrétně hovoří o tom, že články 22 a 23 finančního nařízení i nadále zůstávají v platnosti. To samozřejmě se rozumělo samo sebou, tak jsme to nedávali černé na bílém, ale kolegové, kolegové říkali, že bude lepší to jasně, explicitně říci, aby tady nebyla žádná nejednoznačnost. A kromě toho jsme <clears throat> zachovali úplně na konci formulaci, která je trošku jiná, než jakou navrhovala španělská poslankyně. Hovoří se tam o tom, že dva uh, rozpočtové orgány, tedy jak postupovat v případě, že dva rozpočtové orgány se neschodnou uh, na nějakém uh, převodu. Řekněme, že třeba jeden z orgánů přistoupí na návrh komise, ale v nižší částce. A naše španělská poslankyně navrhovala zjednodušené řízení, my jsme o tom jednali s dalšími institucemi a nezdálo se to možné nebo úplně žádoucí, e, snadno prosaditelné a proto jsme přišli s řešením, kdy Eh, bude snazší, aby komise stáhla svoji žádost o převod, než abychom jednali o eh, převodu ve snížené částce. Mně se zdá tato dohoda zcela korektní, která vyhovuje, která jasně eh, ošetřuje, dobře ošetřuje práva parlamentu v tom přechodném období. Toto přechodné období bude mít tu výhodu, že se zavede určitý počet pravidel, která budou platit několik týdnů, maximálně několik měsíců. A půjde vlastně o, o jakási pilotní pravidla, pilotní projekt. Pokud se to osvědčí, tak je zavedeme trvale, pokud ne, tak je přizpůsobíme, pozměníme a poté se bude provádět zásadní revize, jednak potom tříletém období a jednak vzhledem k tomu, že už plně vstoupí v platnost Lisabonská smlouva a na základě zprávy Ingeborg Gressle budeme potom moci tuto věc definitivně řešit. Omlouvám se za to, že mluvím tak dlouho, ale všechna tato témata jsou velmi, velmi důležitá a je třeba celý výbor informovat o tom, jakým způsobem jsme se snažili naplnit mandát, který nám byl dán Takže ještě k jedné věci, o které hovořil Láslo. Zdá se zachovat drobnou marži, drobnou rezervu u kapitoly 1a. Samozřejmě existuje ze pokušení mít tam nulu. Jako politický signál parlamentu jiným institucím. Mít tam nulu. Já bych z obezřetnosti doporučoval si tam nějakou drobnou částku zachovat protože pokud se hlavou prakticky dotýkáme stropu, tak riskujeme, že si ušpiníme vlasy a také pokud bychom náhodou skákali radosti, jak se uděláme bouly na hlavě. Já si myslím, že by bylo lepší se zachovat malou rezervu, i kdyby to bylo jenom třeba 100 tisíc eur, protože eh, ta práce, kterou tady máte takto schrnutou a vypadá jednoduše, je nesmírně komplikovaná pro náš sekretariat, pro naše spolupracovníky a také pro počítače, které bohužel nejsou tak kreativní jako naši zpravodajové či zpravodaj. Takže, jak říká Láslo, bylo by hloupé odsnout se v situaci, kde bychom si uvědomili po nebo během hlasování nebo ve chvíli, kdy bude předseda podepisovat, že jsme nechali kolegy odhlasovat a předsedu necháváme podepsat rozpočet, který který kvůli pár tisícům eur vlastně nebude v souladu se smlouvami. Takže tak, jak říkám, jsme postupovali vždy v minulosti a u posledního rozpočtu, který jsme odhlasovávali podle smlouvy NIS, odhla, pardon, odhlasováváme podle smlouvy NIS, NIS, bych navrhoval rozpočtu, aby postupoval opatrně a ponechal si tam malou rezervu, Eh, kterou si potom eh, můžeme využít na oslavu našeho úspěchu v jednání, ve vyjednáváních. Eh, rád bych zde přivítal a mezi tím už zase ten člověk odešel, takže chtěl jsem přivítat paní místopředsedkyně Rody Kraca, možná se mezi nás ještě vrátí, která v předsednictvu se věnuje problematice Eh, informování, informací. A já tady dám slovo zpravodaji. Jako první žádal o slovo zpravodajům, respektive jako první žádal o slovo Salvador. Takže prosím, máte slovo. Presidente, yo sí estaba y quería tomar la, la palabra, aunque después de, de la intervención de la... Ano, já jsem požádal o slovo, já jsem si velmi bedlivě vyslechl všechno, co říkal Laslo a co jste říkal také vy. Myslím si, že opravdu nezbývá mnoho, co bychom měli jakožto koordinátoři ještě dodat. Mám v podstatě jenom tři připomínky. Netýká se to nutně toho druhého čtení, ale spíše těch prohlášení a problémů, které vznikly loni. Týká se to financování výdajů rady, tedy předsednictví, to bylo asi 25 milionů. My jsme v podstatě vydali eh, takové usnesení, nouzové usnesení, a v důsledku toho má nyní rada rozpočtový přebytek. To bude velmi zajímavé, až budeme vyjednávat s radou během prvních několika měsíců příští rok, eh, příštího roku o té eh, diplomatické službě. Od ledna totiž bude velký problém vyjednávat s radou a zejména s komisí. Nemáme totiž žádná jasná čísla, komise je možná ještě sama nezná. Nevíme přesně tedy, jaké náklady budou připadat na tu eh, externí službu. Nevíme přesně, eh, kolik v peněz tedy bude stát eh, vybavení té externí služby. Každopádně jasné, že to bude mít dopad na ten víceletý finanční rámec a zpravodaj, který má na starosti víceletý finanční rámec, se s, touto problematikou bude muset vypořádat. Za druhé, pokud jde o tu jadernou elektrárnu v Kozloduji. tak je patrné, že z dohody z dohody je patrné, že vyjednávací tým udělal opravdu vynikající práci. Je tedy jasné, že můžeme použít finance ze stávajících kategorií a nebude kozleduji jako tedy financováno jinak než z nových prostředků. Naše stanovisko bylo naprosto jasné. Naši bulharští přátelé byli možná trošku zaskočeni, ale z rozpočtového hlediska je to logická e, záležitost. Jestliže něco není během, v prvním čtení, tak je velmi obtížné jednat o tom během dohodovacího řízení. A jediná možnost, jak tohle vyřešit, bylo právě poskytnutím nových finančních prostředků. To bylo přijatelné pro všechny. A já toto považuji za jeden z největších úspěchů dohodovacího řízení. Pokud jde o ostatní připomínky pana zpravodaje, já musím říci, že pokud jde o politiku soudržnosti a s tím související platby, tak jsem byl spokojený, protože jinak bychom vysílali špatný signál těm zemím, které jsou do značné míry závislé na prostředcích z politiky soudržnosti. Myslíme si, že tedy stávající platby a stávající návrh je pro parlament velmi přijatelný. Je překvapivé, že rada zůstala u stávajících čísel. Pro nás je to tedy uspokojivé a nebudeme se k tomu tedy muset vracet. Pokud jde o rozdělení zbylých prostředků z kategorie 1A, tak já jsem naposledy mluvil s Laslem a my jsme si říkali, že bychom měli tuto rezervu vyčerpat a ze strategického hlediska bychom tam tedy neměli nechat nulu. Ti z vás, co se věnují rozpočtu již dlouhou dobu. určitě vědí, že nechat tuto marži na nule během prvního čtení a během druhého čtení je velký rozdíl, nebo není to to samé. V budoucnosti budeme mít během prvního čtení v některých oblastech eh, marži nula a to by znamenalo, že budeme moci vyjednávat Jestliže to ovšem necháme na nule i během druhého čtení, tak to je opravdu riziko. Je to také riziko v tom, že jsme ochotní přistoupit na vyčerpání marže v rámci našeho strategického postupu. A to je něco, co bychom v našem výboru určitě dělat nechtěli. Možná to tak bude fungovat v jiných výborech, v Evropském parlamentu, ale určitě ne ve výboru pro rozpočet. Naším úkolem totiž je být racionální a jakým si způsobem racionálně zacházet s výdaji. Podporuji tedy to, co říkal pan zpravodaj a také to, co říkal pan předseda. Když říkali, že jak z formální, tak z obsahového hlediska je dobré nechat tuto částku nikoliv na nule, ale na 0,7. A není potřeba jít v této oblasti dále do detailů, protože jinak bychom se mohli dostat do účetních obtížní. Děkuji. Euh, Děkuji, Salvadore. Ann Jensen. Thank you, Chairman. Děkuji, pane předsedo. já bych chtěla pogratulovat eh, panu předsedovi a panu zpravodajovi za výsledek těchto jednání. Evropský parlament si mohl ponechat všechny své priority Myslím si, že jsme postupovali v duchu spolupráce, snažili jsme se opravdu najít nejrůznější způsoby, jak najít těch 81 milionů, například v kategorii 1A jsme udělali některé ústupky, ale jsem také ráda, že jsme nešli pod čísla, která navrhovala komise. Provedli jsme velmi důkladnou analýzu potřeb a na základě toho jsme si udělali jasno v tom, které priority zbudou pro zbývající finance v marži. Navíc došlo k velké schodě mezi politickými skupinami v tom, jaký směr budeme zastávat a to byl opravdu dobrý postup při stanování definitivních čísel. s koordinátorem za socialisty jsme navrhli, abychom v položce pro finanční dohled měli dodatečné prostředky, protože v budoucnu budeme mít nové potřeby a v současné chvíli tato položka je velmi malá. Je tedy možné, jak jsem pochopila pana zpravodaje, že zde bude ještě jistá marže a měli bychom u toho zatím zůstat. Není tedy potřeba utrácet další prostředky. Naším cílem rozhodně není mít marži nula. Je to z našeho hlediska přijatelné a zároveň bych chtěl ještě říci, že ten rámec pro budoucí spolupráci je nastaven správným směrem. Je to dobrý krok pro, ten, to, pro to přechodné období mezi starým smlouvou a novou smlouvou. Potrženo sečteno mohu tedy pogratulovat těm, kteří se podíleli na vyjednávání. Laslo no také ještě mluvil o praktickém organizování hlasování. Já toto zcela nechávám na zpravodové a sekretariátu. Myslím si, že by to mělo být pokud možno co nejjednodušší. Děkuji. Děkuji, An. Chtěl bych říci, Ann Jensenová, do jaké míry jsme litovali toho, že eh, jste tam vy osobně nebyla, i když vaše frakce byla dobře zastoupena, ale bohužel jsme dostáhli dohody příliš rychle, ještě předtím, než se k nám Ann mohla připojit. A to proto, že rada na poslední chvíli změnila datum a o 24 hodin vlastně posunula um, o den dříve, což některým z nás činilo praktické potíže a Ann se nemohla eh, dorazit na začátek jednání. Když už hovořím o takovýchto individuálních problémech, eh, chci eh, také říci, že Jutta Hauk není ten člověk, který sedí po mé levici, protože po mé levici sedí pan místo předseda Kalfin, protože Jutta Hauk se zdržela na jiné schůzi, a totiž na meziparlamentním schromáždění se zeměmi AKT. Z tohoto důvodu se paní Hauk této odpolední schůze nemůže účastnit. A e, co je ještě horší, celá frakce zelených e, nemůže být přítomná, protože e, má zasedání své schůze mimo Brusel na jednom exotickém místě ohroženém klimatickými změnami A proto tedy tady zelení nemohou být ani dnes, a co je horší, ani zítra na hlasování. Eh, sice tedy se připojili k našemu konsenzu, ale bohužel eh, se nebudeme moci těšit ze jejich přítomnosti. Socialisty tu naopak máme velice mocně zastoupeny a Göran si žádal slovo, takže prosím. Thank you, Chair. Uh... Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já se chci soustředit jenom na ty základní problémy. V podstatě eh, tady můžeme eh, si poblahopřát eh, ke výsledkům dohodovacího řízení a poblahopřát také Laslu Surianovi, kterému se podařilo shromáždit kolem sebe výraznou parlamentní většinu, tím, že naslouchal také jiným politickým skupinám. Obecně bych řekl, já jsem rád, že koordinátoři se minule, minulý týden shodli na řešení zbývajících problémů, že totiž budeme bránit pilotní projekty, přípravné akce a také bychom měli bránit mikrofinancování možná, že bychom eh, mohli to, co nám zbývá, ten polštář rozdělit třeba lineárně mezi několik zbývajících položek. Chtěl bych ovšem ještě něco říci eh, například k mikrofinancováním. Jestliže my tady ve výboru jsme se na něčem shodli a my jsme se shodli tedy na přijetí nových 25 milionů, Eh, byl tady trošku problém mezi zpravodajem eh, výboru pro zaměstnanost a radou a já jsem rád, že náš zpravodaj eh, se do toho plošil a podařilo se mu vyřešit, respektive snad se mu to podaří vyřešit při dohodovacím řízení příští týden, poněvadž minulý týden tam ještě nějaké problémy přetrvávaly. Eh, mezi tedy lidmi pro zaměstnanost na straně parlamentu, na straně rady. A já mám ještě jednu poznámku k těm zbývajícím záležitostem, a to je pokud se týče rozpočtových čísel. A to se týká položky pro finanční služby. Návrh, který máme, se zakládá na zprávě, která už v parlamentu byla přijata a mm, už máme také Eh, pozměňovací návrhy eh, z rozvojového výboru a bylo by dobré, kdybych tam bylo 700 tisíc místo těch 140 tisíc, které se tam původně navrhují. A já myslím, že zpravodaj tady, pokud vím, by se byl schopný se s tím smířit a myslím, že liberální skupina je pro, není to zas tak moc peněz, takže pokusme se, pokusme se tyto peníze takto využít. Jestliže ovšem přesto zbudou nějaké peníze eh, volné v 1A, já myslím, že něco málo by tam mělo být, my jsme tady eh, už eh, absolvovali, nebo jsme v té filozofické debatě, jestli tam máme nechat nulu nebo nějaké drobné. Já musím říct, že by mě nevadilo, kdyby tam něco zůstalo, ale jsou tam i další položky, které jsou skoro nulové, eh, takže já myslím, že to může být tak nebo tak. Můžeme o tom vést filozofické disputace, ale já si myslím, že eh, ponechat tam nějaké peníze to nevadí, pokud se nám podaří dát 700 milionů místo těch 140, 700 tisíc místo těch 140 tisíc. Eh, ještě další poznámky. Hodně jsme hovořili o komunikační politice a také o zbývající rezervě eh, právě v té eh, oblasti komunikace a eh, prezence Evropské unie ve veřejném prostoru a to mm, tím se zabývala kolegyně. Pak předložila nám návrh a myslím, že bychom měli podpořit. A tedy, že Eh, já myslím, že tedy ta zpráva od komise příslušného direktorátu, že je, myslím, celkem v pořádku. Eh, dále, máme tady ještě rezervu u jiných řídících výdajů, ale týká se to dvou věcí. Jedny jsou studie a druhý eh, to je právní základ OLAFu. Pokud vím, my jsme tady dostali od komise požadovanou zprávu o studiích a já bych tedy nechtěl tlačit na komisi kolem každé rezervy, ale je třeba, abychom si uvědomili, co vlastně chceme. Možná, že by bylo dobré, kdybychom dali eh, rozdělené hlasování na, eh, pokud se týče této částky, když je tedy tedy této položky, když se týká dvou různých věcí. No, takže tom tím by se to vyřešilo, jednak studie a zvlášť hlasování o hlavu. My ještě budeme přecházet další pozměňovací návrhy eh, v, prakticky v duchu prvního čtení, ale myslím, že bychom se měli a mohli dohodnout maximálně. Děkuji. Eh, Děkuji, Gorane. Rád bych eh, tak vzdal hold Garanovi za to, jak po celou dobu toho obtížného dohodování nám pomáhal dobrat se výsledného kompromisu. Hájil samozřejmě stanovisko své frakce, ale byl konstruktivní a pomohl nám také díky své znalosti švédštiny. V některých kritických okamžicích nám tady pomohl. Pan Vladimír Maňka si žádal slovo. Děkuji, pan předseda. Teraz... Děkuji, pane předsedo. Vyslechli jsme si světlý příklad toho, že ačkoliv jsou dva zpravodajové, eh, jeden řekni, řekne skoro všechno, eh, zbytek doplní předseda, ten řekne tady úplně všechno a ten druhý zpravodaj už nemusí mluvit vůbec. Já přesto řeknu několik poznámek. Rozpočet Evropského parlamentu je de facto schválený, první čtení bylo prakticky čtením konečným a de facto nebylo třeba měnit ani rozpočty jiných institucí. Proto tyto dva dokumenty eh, v oblasti ostatních institucí obsahují velmi málo textu. Chtěl bych říci pouze tolik, že opatření jsme přijali v prvním čtení v oblasti rozpočtu všech institucí. Nám ušetří finanční prostředky, jež budeme moci použít také na plán hospodářské obnovy Evropy. Ušetříme v oblasti převodu, ušetříme také proto, že se zlepší interinstitucionální spolupráce a ušetříme rovněž tím, že, ušetř, že přijmeme, jak věřím, správnou politiku v oblasti nemovitostí. Před tímto jednáním nám chyběla společná deklarace Rady a parlamentu v oblasti nemovitostí. My už ji máme a Rada s ní souhlasí. Je třeba říci, že náklady na budovy tvoří značnou část administrativní nákladu Evropské unie a proto je důležité, abychom v této oblasti měli připravenou střednědobou a dlouhodobou strategii. Víme, že Evropský parlament eh, to bude mít bez hotovo a také jsme eh, žádali, aby tyto strategie měly všechny instituce. Nestačí, aby každá instituce měla svoji solovou strategii, ale je třeba, abychom je skloubili tak, aby vznikla meziinstitucionální spolupráce, což nám pomůže získat dodatečné prostředky. Děkuji vám, pane předsedo. A možná ještě jednu poznámku. Často jsou to metody financování nákupu budov nebo nájmu, eh, vedly tedy k předražování budov. A já bych chtěl tedy přivítat i to, že komise v dohledné době předloží alternativní metody financování v této oblasti. Děkuji vám. Merci, monsieur le rapporteur. Sidonia Drzewska. Děkuji. E, dziękuję panie przewodniczący. Chciałabym tutaj dołączyć do jak najbardziej. Děkuji. Dovolte mi, abych i já řekla několik slov. Chtěla bych se všeho nejdříve pogratulovat a poděkovat e, jak panu zpravodajovi, tak panu předsedovi. I já jsem spokojená s výsledkem jednání. Ráda bych ale poukázala také na něco, čemu já říkám rozpočtová magie. Ta kategorie 5, to jsou tedy eh, náklady na zprávu. Mně není jasné, jak se nám podařilo dosáhnout takovéhoto čísla. No, já bych ještě jednou chtěla pogratulovat těm, co se e, účastnili jednání. Mě by zajímalo, jak se vám podařilo zajistit dostatek prostředků v, té, e, páté, v tom pátém okruhu. Já si myslím, že k tomuto problému se ještě budeme vrátit. 894 milionů euro je potřeba na personální výdaje V pátém okruhu jsou další položky a může se stát, že takovýto zázrak se příští rok již nestane, že budeme mít dodatečné potřeby, mimo jiné právě kvůli Lisabonské smlouvě. Já bych si přála, aby kategorie 5 nebo um, okruh 5 měl dostatečný prostor pro to, aby tyto prostředky stačily v budoucnosti. Děkuji. Děkuji. Eh, Erik Polge, prosím. Děkuji, pane předsedo. These uh, discussions. Stejně jako ostatní, i já vítám výsledek tohoto jednání. Jsem rád, že se nám podařilo při vyjednávání neklesnout pod čísla, která byla v předběžném eh, rozpočtu Samozřejmě toto jsou věci nebo problémy, které řešíme, které řešíme během každého návrhu rozpočtu. Některé problémy se ovšem do budoucna nepodařily vyřešit. Někteří kolegové říkali, že rezerva je zde opravdu v některých položkách příliš malá. To znamená, že v budoucnosti budeme muset jasně identifikovat naše priority. Týká se to například toho, tak toho okruhu 5 Dalším tématem jsou ty nukleární reaktory a také ta financo, ten, ten problém financování obecně, ta finanční facilita. To jsou tedy věci, které budeme muset řešit ještě v budoucnu. Já bych zejména ovšem chtěl říct něco, co jste říkal vy, pane předsedo, hned na začátku, a to se týkalo toho, toho dodatečného prohlášení a to prohlášení týkající se eh, politiky soudržnosti a financování této politiky. Já jsem se na to díval, znění je velmi dobré a myslím si, že všichni v parlamentu bychom to měli podpořit. Jestliže tedy nebudeme mít mechanismus, který zajistí, že politika soudržnosti a její financování bude zlepšena a zjednodušena, potom tyto věci zůstanou pouze na papíře. Měli bychom tedy udělat něco pro to, aby se to stalo realitou, a to nejen my, ale také ostatní instituce, tedy komise a rada. Máte naprostou pravdu, říká pan předseda, a nepochybuji o tom, že James Ellis s vámi bude jistě souhlasit, který má nyní slovo. To si nejsem jist, pane předsedo, ale vzhledem k tomu, že jste hovořil tak skvěle anglicky, tak já se pokusím hovořit zase naopak vaším jazykem. Uh, a rád bych nanesl tři otázky. Za prvé, v příloze 4 společné prohlášení ke kapitole číslo 5 je řečeno um, anglicky, přijdu do angličtiny, že priorita pro nakládání se, se zbylými prostředky v rezervě kapitoly 5 měli na financování věcí přímo vyplývajících z zabonské smlouvy. Máme už nějaký odhad, který by nám tady mohla sdělit komise. Vy jste řekl, že smlouva již je v platnosti. Bylo by zvláštní, pokud by neexistoval žádný odhad a my bychom potřebovali mít představu, jak tyto výdaje se asi budou vyvíjet. A za druhé musím říci, eh, že když vidíme usnesení, které týká se té přílohy 4, odstavce 35, 36, tam říkáme, že musíme dbat na eh, řádný přeskum mm, průběžných potřeb financování a prostor pro případné úspory. Eh, neodváděli bychom lépe svoji práci, kdybychom požádali generálního, generální tajemníky evropských institucí, aby nám už nyní dali dokumentace, kde bychom mohli podle ní zjistit, jaké výdaje můžeme ušetřit tak abychom si už nyní mohli udělat eh, představu, eh, zda potřebujeme eh, další prostředky, zvlášť když například um, místní samozprávy v mé zemi a jistě i jinde v EU musí zmrazovat platy, protože, nebo různé dávky nevyplácejí, protože prostě nemají peníze. A když například evropští zaměstnance žádají 3,4 nebo 3,5 navyšování platu, tak eh, já myslím, že to eh, o nás nedává moc dobrý odraz. My bychom měli se zaměřovat na to, jak hledat úspory, eh, úspory v evropském rozpočtu. Měli bychom možná zmrazit platy nebo zmrazit také příspěvky poslancům A myslím si, že v souvislosti s tímto usnesením, kdybychom již nyní požádali tady generální tajemníky o poskytnutí těch podkladů, tak by to byla určitá cesta vpřed. A poslední věc, pokud dovolíte, a to řeknu anglicky, protože to je odbornější, v dokumentu pana Begeho o mobilizaci není to nástroj flexibility, ale je to vlastně ten střednědobý přeskum, jak tomu budeme přistupovat. Na konci svého dokumentu Reimer Bege říká, že by byl rád, aby se tyto věci řešily eh, ve slyšení eh, s kolegou. Je to takový trošku incest, tedy slyšení s kolegou, ale určitě tam padnou některé tvrdé dotazy. Eh, řekl jste, že to bude v druhém lednovém týdnu. Do té doby už nebudeme mít zasedání rozpočtového výboru, takže kdy budeme mít často projednat? Dá nám sekretariat nějaký seznam těch dotazů nebo nějaká témata, tematické okruhy, na kterým bychom se ještě měli zamýšlet, protože Eh, řada z nás se sem vrátí až 11. ledna, hned nás bude čekat to slyšení, tak eh, možná by bylo dobré eh, se zamyslet nad tím, jak to bude probíhat, možná bez přítomnosti novinářů, tak abychom se připravili dotazy. Děkuji, vážený kolego, já vám na to zareaguji a nyní ještě poslední na mém seznamu paní Ingeborg Gressle. Děkuji. Já jsem se přihlásil o slovo po té, co zde zazněla ta připomínka týkající se OLAFu. Ano, to je opravdu nevyřešený problém a také eh, toto bude hrát důležitou roli při eh, slyšení eh, jednotlivých komisařů. Opravdu musíme mít jasno v tom, jak s tímto tématem budeme zacházet. Chtěla bych odkázat na ty studie, Nevím, jestli potřebujeme rezervy právě kvůli těm studiím. Organizace, které dostaly peníze, tak od nich nevíme, na co tyto peníze dostaly. Jsou tam například něk- eh, několik lidských zdrojů a u toho například 5 milionů, ale není úplně jasné, jaká studie z toho nakonec vznikla. Nebo tady jsou některé organizace, Oceanic Development SAS a u toho je zase položka několik milionů eur, ale není jim jasné, jaká studie z toho vznikla, jaká témata byla zpracována. Já si myslím, že zde by měly být při nejmenším názvy těchto studií. Myslím si, že je to proveditelné a také realizovatelné. Děkuji. Děkuji. Tak nejprve několik slov ode mne, než zareagují zpravodajové a učiní závěry. Pokud je o poznámku Salvadora Garigy ohledně služby pro vnější činnost, chci informovat tento výbor, že pan předseda Buzek minulý týden přišel nejprve na každoměsíční zasedání předsedů parlamentních výborů a poté večer uspořádal pracovní večeři eh, s předsedy šesti či sedmi výborů dotčených právě zaváděním této nové diplomatické služby. Samozřejmě to byl výbor AFET, výbor AFKO, právní výbor, výbor pro rozpočet, výbor pro rozpočtovou kontrolu a také výbor pro mezinárodní obchod a výbor pro rozvoj. Už by to mělo být sedm. Konstatovali jsme za prvé, že je naléhavé, aby parlament zavedl pracovní skupinu Task Force pro vyjednávání s ostatními institucemi a zejména s radou ohledně složení, způsobu financování, statutu, eh, personálního obsazení této nové diplomatické služby. Tím spíše, že rada si jakožto e, cíl, pokud je o časový harmonogram, stanovila mít do dubna e, provedena všechna potřebná rozhodnutí. Takže paní Eštnová, pokud ji stvrdíme v její funkci místo předsedkyně komise pověřené vnějšími vztahy, tak aby tady paní Ešnová měla eh, v tuto dobu již k dispozici vše potřebné. Eh, dohodli jsme se tedy, že třeba ustavit tu pracovní skupinu, task force, s tím, že eh, předseda výboru AFED a AFKO se budou muset dohodnout, kdo tomu bude předsedat. Asi by to měl být spíše výbor AFED, ale e, v pracovní skupině budou zástupci všech příslušných výborů, tedy i rozpočtového výboru. A poté samozřejmě, jakmile budeme mít politickou dohodu, tak každý parlamentní výbor bude provádět své pravomoci tom příslušném poměru, ať už jde o právní nebo finanční stránku věci. K tomu, co říkal Göran, já jsem si pečlivě zaznamenal jeho návrh skontaktovat výbor pro zaměstnanost, tak abychom se připravili na e, trialog, který má proběhnout příští týden. Ještě si ověříme to datum a, a vstoupíme tady v kontakt s tímto výborem. Také chci eh, potvrdit, pokud je o European Public Spaces, že existuje dopis vý, předsedkyně výboru pro kulturu paní Doris Pakové. Máte to ve svých složkách. Tam se tady uvolňuje ta rezerva. A pokud jde o pozměňovací návrhy a nulu či jinou částku, tak tady je problém jednak eh, principiální, politický, mohli bychom si z politického hlediska přát tam mít nulu, ale pak je zde problém praktický. A mojí úlohou jakožto předsedy je trvat především na praktické stránce věci. Já si myslím, že bychom měli nalézt řešení, tak abychom jednak mohli eh, financovat eh, příslušné nástroje finančního řízení v příštím roce a zároveň se zachovat určitou eh, malou eh, marži, malou rezervu. Eh, pokud je o rezervu v kapitole 5, já jsem hovořil o čísle 72 milionů eur. My jsme to my jsme to přepočítali a zase, že to bylo o něco vyšší, 74,4 milionů eur. Ovšem v kategorii A chybí daleko více. Já bych tedy navrhoval, abychom se tam nechali opravdu malou rezervu, tak aby v podstatě v symbolické rovině to byla v podstatě nula. To by byl tedy ten správný signál vůči ostatním institucím. Rád bych ještě připomněl, že od dnešního rána ovšem máme nový systém. Takže naše jaksi, taktické argumenty vůči radě se mění. Stále e, fungujeme v rámci finančních výhledů a těch stropů a podstropů, ale naše argumenty, tak taktické argumenty se mohou měnit. Pokud je o dotaz Jamesa Ellise a to slyšení, tak to řešení, ke kterému jsme dospěli s koordinátory, je toto. Přidržíme se písemných dotazů, které budou ještě doladěny, no nevím kým. Prostě sekretariátem, nevím konkrétně, kdo to bude. Ehm, jsou to otázky obecné a hloupé ale je to jaksi povinné pro všechny výbory. Takže my jsme, eh, takže pošleme tyto otázky kandidátovi či kandidáce na komisaře a na ty písemné otázky dostaneme písemné odpovědi. Francouzsky říkáme na idiotské dotazy idiotská odpověď, takže tedy dostaneme tyto písemné odpovědi. Ovšem s koordinátory bychom, jsme se shodli, že bychom preferovali postup catch the eye, pokud je o ústní dotazy. To znamená, každému koordinátorovi dáme možnost položit otázky, jaké se bude přát podle politické orientace kandidáta a tak dále. A poté tedy nastoupí ostatní dotazy členů výboru s tím, že to bude probíhat neformálně, živě. Myslím, že nemá smysl zvláště s tímto kandidátem vést nějakou formální diskusi. E, pravidla nastavená konferencí předsedů jsou taková, že, že má jít o tříhodinové slyšení, tedy maximálně tříhodinové. Může nám třeba stačit dvě hodiny 58 minut. A začíná se ústní prezentací kandidáta eh, v délce 10 až 20 minut. Takže velká většina toho času bude vyměřena právě diskusy. A nyní bych se rád obrátil na komisi. Chce eh, pan generální ředitel zareagovat na dotazy, které byly položeny, zejména pokud je o vyhodnocení potřeb souvisejících eh, s prostředky na studie, nebo z prostředky na administrativní výdaje vyplývající z Lisabonské smlouvy, tak, jak to dnes vidíme, případně ještě na další témata. Chcete se říct stručně slovo? Děkuji. Ano, a potom bude mi slovo Laslo, Laslo Surya na závěr. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Nejprve bych se rád přidruž, připojil k tomu, co jste řekl, že bychom měli slavit tento den 1. prosince pokud je o otázky, které zazněly, otázka Jamesa Ellise k té diplomatické službě. Samozřejmě eh, na komisi jsme se tomu věnovali. Ty návrhy budou brzy eh, vypracovány, ovšem budou vypracovány tím vysokým představitelem, protože představitelkou, respektive eh, Ona tedy poté, co bude stvrzená komise, vypracuje příslušné návrhy. A rozpočtové dopady zavádění Lisabonské smlouvy v administrativní rovině s tím, že tam tedy určitě nějaké výdaje budou, protože bude třeba eh, přijmout eh, diplomaty z členských zemí, které mají eh, jiný, kteří mají jiný status, jsou s ním spojeny jiné výdaje a tyto návrhy tedy budou součástí balíčku návrhu vysoké představitelky místo předsedkyně komise. Tolik tedy k tomu prvnímu dotazu a ten druhý dotaz či připomínka. Já chci panu Fernovi poděkovat za jeho stanovisko, pokud je o rozpuštění rezervy. A pokud je o žádosti o studie, či žádosti o prostředky na studie. Eh, velice rád jsem slyšel, že pan Fern je spokojen, ale byl jsem méně spokojen, když paní Gressle řekla, že není možná úplně spokojená, ale rád bych tady uvedl, že jsme opravdu odvedli velkou práci. Byla to jaksi až administrativní archeologie, tak abychom se dobrali informací, které jste požadovali. A tato práce si vyžádala opravdu značné úsilí mnoha pracovníků, tak abychom vám mohli poskytnout všechny informace, o které jste požádali, a to navíc v krátké lhutě. Rád bych ještě připojil, vzhledem k tomu, co jsme již projednávali u těch administrativních otázek eh, a ohledně úsilí, které všichni musíme vyvíjet pro to, abychom Eh, se vešly do kapitoly 5 eh, s tím, že máme na paměti také transfery, které eh, byly učiněny, učiněny pro potřeby financování plánu obnovy. Tedy je důležité, abychom měli k dispozici všechny disponibilní prostředky v kapitole 5. A já bych tedy apeloval na to, aby, abyste odblokovali ty prostředky na základě informací, které jsme vám poskytli. Upřímně řečeno, my spolupracovníci mi říkají opravdu, už nevíme, co ještě bychom vám mohli poskytnout, pokud budete chtít ještě dodatečné informace. Takže tolik tedy informace od nás. Děkuji za pozornost. Děkuji mnohokrát. Ano, paní Gresle ještě se hlásí. Promiňte, pane předsedo, já jsem chtěl ještě upozornit eh, pana generálního eh, tajemníka, eh, že v rezervách už ten titul, ten okruh studie byl obsažen. To znamená, že to skutečně není žádné překvapení. Ehm, nicméně vzhledem k těm už Eh, jak si vyspělé technice počítače, kterou máme, tak to prostě už mělo být rovnou eh, zahrnuto. Já myslím, že to je běžná věc, eh, není to žádné, žádný dodatek, takže prostě ta otázka, proč tyto peníze se vydávají za studie, to je důležitá otázka. Ze strany členských států eh, neustále dostávám dotazy, to je 300 milionů eur, čili skutečně bylo by dobře, kdybyste k tomu mohli ještě něco dodat. Děkuji. Merci, Inge. Děkuji. Laslo, jaký závěr vyvodíte z této vyměny názorů? First, tak především, pane předsedo, chtěl bych poděkovat za podporu Salvadorovi a N. Jensenové a také za Geranovu připomínku. Mezi pozicemi EPP a socialistů je tady určitý rozdíl, pokud se týče finančních služeb. Ale já myslím, že my se shodneme na řešení, které teď navrhnu. A my jsme to už tady s Salvadorem trošku probírali. Teoreticky. Eh, Mně tedy příliš nevyhovuje to, že bychom tady tu částku měli prostě celou dát jenom na jednu věc. A my jsme vlastně navrhovali, že by to zpravodaj měl tedy rozdělit na eh, sedm malých částí rovným dílem mezi sedm položek. Ale také je třeba vzít v úvahu to, že peníze pro finanční služby, eh, že to je poměrně malá částka. A proto my jsme eh, rozdělili proporcionálně 10 milionů navíc oproti eh, předběžnému návrhu rozpočtu a z toho pouze 140 eh, bylo eh, jaksi v proporci k těm finančním službám. Tady tato poměrnost se má nyní změnit podle Geranova návrhu na až 700 milionů, což je tedy plus 560. Jak jsem řekl na počátku, zpravodaj Eh, ještě uvažuje o socialistickém návrhu eh, s podporou liberálů. Eh, tedy návrh spočívá v tom, že bychom přijali tuto myšlenku a pak by nám zbyla rezerva nebo spíš rezervička 146 146 euro 74. Čili politicky je to nula. Prostě každý, kdo to bude někde veřejně, veřejně eh, představovat, tak řekne, že to je eh, nulová rezervu. A proč bychom to nedali, proč to nedat třeba těm finančním službám nebo někomu, to je technická záležitost. Je lepší, když tam nějaké peníze budou. Třeba představte si, co se stane, když, eh, když by chybělo 4 tisíce po nějakém eh, opakovaném přeskumu, tak potom bychom mohli tedy eh, změnit nějakou položku, o které jsme už hlasovali. Já tedy skutečně můžu, já nemám problémy s důvěrou sekretariátu, ale myslím si, že toto je skutečně, skutečně rozumné, tak jak to tady máme. Čili proto navrhuji 700 přidat eh, eh, finančním službám, to znamená, aby měli celkem 700, to znamená 140, které už mají, plus nových 560, to bude jednodušší. No a EPP eh, e možná tím nebude nadšená, ale nechá to projít. Já si myslím, že tady eh, ta částka je poměrně minimální a je zbytečné, abychom kvůli tomu rozbíjeli jednotu. Ten kompromis má vyšší cenu než tyto peníze. Ale eh, chci, chtěl jsem jenom říct, že to nebude nějaké moje solové řešení. Pokud se týče mikrofinancování, tak já jsem si v minulém trialogu eh, stručně přečetl komentáře tady k tomu a pokud jsem tomu rozuměl správně, tak tam došlo k odsouhlašení návrhu, který jsme navrhovali na rok 10. A otevřená všem zůstává budoucnost mikrofinancování a pokud jsem tomu rozuměl, tak eh, výbor pro zaměstnanost eh, je eh, ochoten částečně na to vynaložit peníze z polské Progres a částečně z nových peněz. Z hlediska rozpočtu to není problém, ale je rozumné, aby měli takový právní základ, aby se vůbec bylo možné rozhodovat o rozpočtových záležitostech. Když eh, prostě možná, že to tak eh, celá není. Já vidím, že mm, prostě ten eh, výbor pro zaměstnanost chce pro tu situaci vytvořit jakousi pojistku. Čili ono to nebude mít vliv na částky v budoucím rozpočtu. Takže cokoliv, co zde bude přijato, je orientační. A do budoucna parlament, rozpočtový výbor a prostě všichni se budou podle toho právě orientovat. Ale to ještě nic neříká o tom, jak bude ta situace eh, nakonec eh, vypadat. Eh, pokud se týče komunikační politiky, já jsem nikdy nechtěl spáchat atentát na komunikační politiku, ale my prostě musíme vyslat signál, že komunikace se musí zlepšit a v každém rozhovoru s příslušnými direktoráty z eh, to prostě čiší zájem o zlepšování komunikace. Čili to v podstatě není jenom otázka financování, ale pokud příslušný výbor nám zašle dopis, ve kterém řekne, že s naším vysvětlením a s našimi programy je spokojen, tak já myslím, že nemůžeme dělat nic jiného, než to prostě schválit. Sidonia a James eh, eh, hovořili o kapitole 5, což je zvláštní. Eh, během dohodovacího řízení pro nás vůbec nebylo jednoduché smířit se s myšlenkou, že dokonce komise ví, že na úpravu eh, platu eh, je třeba zhruba 80 milionů. Ovšem oni o ně nepožádali, poněvadž jsou přesvědčeni, že v každé instituci existuje nějaké tajné rezervy. Eh, my si myslíme, že, nebo nejsme zcela přesvědčeni, že to takto půjde. Poněvadž eh, to, co máme, eh, jak si to, co víme, jak to chodí v kapitole 4, tak to, jak si bereme v úvahu. A proto my chceme opevnit, zajistit, zabezpečit rezervu na Lisabonu my prostě nejsme schopni momentálně najít nějakých 80 eh, milionů, nebo my neříkáme, že nevěříme komisi, my tvrdíme, že eh, je to takové zvláštní a, a mm, v podstatě je eh, těžko uvěřit, ale že mm, prostě, nebo je to takové zvláštní, že komise si myslí, že se to někde najde. No a teď tady je nějaké 3,7 nebo 3,4, Čili to je, prostě k tomu jsou nějaké předpisy. A myslím, že to závisí, pokud tomu rozumím, na dvou věcech. Jedna věc je inflace v EU nebo v Bruselu, nebo já nevím. A druhá věc je jak se budou měnit platy ve veřejné službě v českých zemích. A proto e, se to takto zvyšovalo v loňském roce. Čili komise má nemá za co kritizovat. A jestliže teď to zmražují, tak to znamená, že v příštím roce to bude mít vliv na úpravy platu. To prostě spolu souvisí. A já myslím, že prostě tyto závazky musíme splnit, tedy pokud to bude možné. Ale my jsme tady na tu úpravu nedali ani euro jako úpravu, upravnou, opravnou položku k, to, k této položce. To prostě si budou řešit instituce jednotlivě. No a na závěr, pane předsedo, já děkuji eh, podpoře vyjádřené jinými řečníky. A chtěl vám říct ještě toto, že eh, v tom doplňkovém dokumentu je obsažena rekapitulace finančního rámce za léta 7 až 13. Ta čísla eh, nejsou zajímavé, to jsou prostě, eh, to je uvedeno ve stálých cenách za rok 2004, které už se dávno změnily, ale v procentech eh, hrubého eh, národního důchodu, eh, to neustále platí. Takže původně na rok 10 jsme měli závazky ve výši 1,06, ale dohodnuto máme 1,2. Čili jsme výše. A dále Eh, my jsme chtěli mít eh, tedy jedno procento a nyní máme 1,04% vyjádřeno tedy v procentech hrubého národního důchodu. Čili já myslím, že my jsme udělali to nejlepší, eh, abychom předložili přiměřený a poměrně velký rozpočet vzhledem ke krizi, v níž se nacházíme. A to znamená, pane předsedo, že my jsme vlastně od počátku eh, říkali, že problémem není eh, evropský rozpočet, že není eh, příčinou krize. a naopak, že pokud s tím rozpočtem budeme řádně zacházet, může být součástí řešení. A já myslím, že my jsme poskytli vhodné prostředky, přiměřené prostředky. je to prostě trvalý problém. Je třeba, abychom eh, upravovali naši činnost, pokud se týče eh, rozsahu, rychlosti, ale také řádného zaměření. A nejdůležitější na celé této deklaraci je, abychom neustále naléhali na to, aby se eh, přeskoumávaly programy, které běží, tak, aby se ty peníze využívaly efektivněji, já nevím, třeba pro vytváření pracovních eh, míst. A, ale ne, prostě abychom to dávali třeba, já nevím, do infrastruktury a tak dále. Teď eh, je třeba dávat peníze do reál ekonomiky a to je smysl té deklarace a já věřím, že všichni podpoříme. pokud jsem to rozuměl správně a potom tady v tom eh, zasedání koordinátorů to můžeme skutečně eh, dotáhnout do konce a, a odhlasovat v blokovém hlasování. Výborně, pane zpravodaji. Myslím, že to budeme moci eh, dokončit dosti rychle na schůzi koordinátoru, která bude následovat vlastně už za pár minut. Zaznamenal jsem si vaši pozici, pokud je o financování, respektive pozměňovací návrh pro financování nových finančních institucí. A musím říct, že jsem si zaznamenal, že koordinátor socialistů eh, pokyvoval souhlasně, naopak eh, se šklebila koordinátorka či koordinátor EPP, jako kdyby musel či musela spolknout trestčí olej. Všichni víme, jak chutná trestí olej, ale že je dobrý pro zdraví. Takže nepochybuji o tom, že za půl hodinky se dobereme hody. Já bych navrhoval dokončit tuto výměnu názorů o různých aspektech druhého čtení tím, že dáme slovo Remeru Bergemu, který bude hovořit o nástroji pro flexibilitu a zároveň také o střednědobém přeskumu, pro který Reimer vypracoval pracovní dokument. Vzhledem k tomu, že dohoda z dohodovacího řízení o rozpočtu, o rozpočtu pro 2010 zahrnuje také změnu finančních výhledů, je dobré si udělat představu o tom dlouhodobějším výhledu a o tom, jak tato dohoda zapadá do toho střednědobého horizontu. Takže, Rajmene, poprosím tě o prezentaci obou těchto aspektů. Děkuji. Vielen Dank. Děkuji. Jestli jsem to teď pochopil, tak bych se měl nyní vyjádřit k oběma zprávám, ale také k té otázce jak dále budeme zacházet s tím střednědobý, s tou dobou revizí, tedy midterm review. Obě tato témata stojí v kontextu vyjednávání o rozpočtu. Chtěl bych zároveň poukázat na to, že v usnesení, které jsem předložil, poukazuji na to, že je potřeba a možné prosadit ještě dodatečných 195 milionů eura V rámci tohoto finančního výhledu jsme již třikrát pracovali s revizemi a to vedlo k tomu, že tyto věci pravidla překročily finanční rámec. Bylo to například ten hospodářský plán obnovy, bylo to také Galileo a jiné projekty. Dohromady to jde tedy o e, dodatečných 8,4 miliardy euro, které byly potřeba na dotážení těchto programů. Do návrhu tohoto dokumentu jsem také říkal, napsal, že musí být naprosto jasné, že rozhodnutí o financování zabezpečení jaderné elektrárny Kozloduj nesmí být na úkor jiných eh, položek, eh, zejména v budoucnosti. Nesmí tedy automaticky být eh, čerpány tyto prostředky z jiných položek. V bodě 6 tedy jasně ještě konstatuji, zvažuje, že stávající víceletý finanční rámec nereflektuje veškeré potřeby EU a proto komise předkládá návrh na střednědobou revizi tohoto rámce. Celé jistě se to zítra také promítne do hlasování, pokud jsem tedy správně četl pozměňovací návrhy. James se ptal, jak je to s tím slyšením kandidátů na komisaře a jak se na to můžeme připravit, citoval konkrétně bod 3.6. V bodě, respektive v tom dokumentu o midterm review. Nevím, jestli James eh, četl celý text nebo jenom vybrané části. Každopádně pravdou je, že když budeme diskutovat o klíčových politických oblastech nového kandidáta, tak až s ním budeme mluvit jak během slyšení, tak osobně, tak my bychom tyto pozice měli již dobře znát a slyšení bychom měli využít k tomu, abychom se zároveň vztáhli k takovým věcem, jako je meziinstitucionální dohoda, spolupráce s institucemi a tak dále. Jak tedy tento kandidát hodlá tyto věci koncipovat? Tuto práci budeme odvádět také my a nechceme, aby se toto realizovalo v jiných odborných výborech nebo aby se tyto věci předávaly nejrůznějším institutům, které vypracují nejrůznější studie, tak jak tomu často bylo v posledních pěti letech. My chceme, aby toto byly opravdu názory těch jednotlivých kandidátů. Nechceme, aby nejrůznější spolupráce a tyto věci byly vypracovávány v podstatě třetími institucemi. Tímto způsobem například postupoval výbor pro životní prostředí. Myslím si, že existují lepší způsoby, jak vynaložit finanční prostředky pro vypracovávání studií. Na druhou stranu záleží na jednotlivých výborech a to je důležité. Proto jsem také sám bojoval za to, aby bylo jasné, v jaké formě a jakým způsobem jsou studie zadávány. To je tedy na úvod. Pokud jde o pojmosloví, tak to není všem úplně vždycky jasné, co se rozumí pod tím pojmem mid-term review. Chtěl bych tedy připomenout, že při dohodě o víceletém financování a dohodě o mezinstitucionální spolupráci jsme se dohodli na tom, co ve skutečnosti pro jednotlivé instituce midterm review znamená. Komise měla povinnost předložit zprávu o fungování meziinstitucionální dohody, a to do konce roku 2009 a v případě, že to bude potřeba, tak tento návrh bude doprovázen příslušnými návrhy. Bude to také za vycházet z toho, co, na čem se dohodla Rada v roce 2005. Byly to tedy závěry Rady týkající se toho, že je potřeba ze strany komise předložit takzvané review, v některých textech se to jmenovalo také revize v odpovídajících oblastech, jako je například společná zemědělská politika, takzvaný eh, britská sleva, British rebate, a že tato revize bude doprovázena hodnocením fungování stávající meziinstitucionální dohody. Je to jistý rozpor, protože rok 2008 a rok 2009, tedy revize zeměděl, společné zemědělské politiky, respektive britského rabatu a také meziinstitucionální dohody, jsou právě v těchto dvou letech a z tohoto hlediska to časově není úplně slučitelné. Nyní se dostáváme do situace, kdy navíc ještě došlo k prodloužení schválení Lisabonské smlouvy. V parlamentu jsme měli dvě zprávy z vlastní iniciativy. Za prvé to byla zpráva o midterm review, to byla zpráva v březnu, kterou jsem předkládal já. A v úzké spolupráci byla předložena ještě zpráva Katrin Geka, která se týkala finančních aspektů Lisabonské smlávy. Tato zpráva byla v plénu velmi brzo po mé zprávě. Jsou to zprávy, které spolu se souvisely, protože se zabývaly obě rozpočtivými dopady jednotlivých oblastí kterých se tyto zprávy týkaly. Je jasné, že hodnocení fungování meziinstitucionální dohody v tom, k tomuto dni úzce souvisí s tím, co ve skutečnosti znamená realizace Lisabonské smlouvy v oblasti institucionální, tedy co všechno instituce budou v, hlediska rozpočtu ještě potřebovat. 25.3.2009 byly odpovídající zprávy schváleny a schválili jsme, že chceme třístupňový přístup. Za A stávající deficity v oblasti finančního plánování a také každoročního stanování rozpočtu musí být vyřešeny pokud možno větší flexibilitou a využíváním dostupných rezerv a vlastních prostředků. Takto jsme to formovali v březnu. Zároveň zaznělo, že je rovněž nutné, aby probíhalo střednědobá revize víceletých programů. Máme asi 50 až 60 víceletých programů, které byly rozhodnuty ve spolurozhodování, to bylo velmi obtížné. V roce 2010 nebo 2011 budou tyto programy právě předmětem eh, revize v poločase. Tedy budeme přemýšlet o tom, co je potřeba zlepšit, změnit. A já se obávám, že nemůžeme počkat ještě dalších několik let, než budeme diskutovat o tom, jakým způsobem ve skutečnosti s tímto midterm review zacházet a jak změnit programy, které budou v té fázi midterm review. Dále jsme říkali, a to bylo součástí politického kompromisu, že pokud mluvíme o midterm review a zároveň jsme si vědomi toho, že v tehde, tehdy jak rada, tak komise, pokud mluví o review, tak nemají na mysli nic jiného než přípravu dalších finančních výhledů po roce 2013. Víme, že to není jednoduché. Midterm review dělat na období 2007 až 2013 je jedna věc a zároveň začít s přípravnými pracemi na období po roce 2014. To jde ruku v roce s úvahami výboru pro ústavní záležitosti který říká, že bychom si měli nechat předložit eh, nabídku. Víme, že jsou některé nedostatky, že tyto nástroje musí být upraveny, abychom mohli rychleji a flexibilně reagovat, abychom tedy nemuseli získávat těch 8,4 miliardy ve třech eh, rozpočtových postupech. A kromě toho se tedy ještě musíme vypořádat s tím problémem finančních dopadů vyplývajících z Lisabonské smlouvy. Zároveň vysím, víme, že celá řada členů v radě eh, se opravdu bojí tohoto postupu jako čet kříže. Proto jsme se tehdy dohodli, ano, trvejme na stávajícím konceptu review, ačkoliv je to velmi ambiciózní termín. Víme, že se to může týkat například takových věcí, jako jsou klimatické změny. Jestliže se tedy podíváme zpětně do našeho usnesení z března. A dále zde leží na stole nabídka, že v případě, že to bude dobře probíhat, jestliže se nám podaří překonat odpor v radě a v komisi, potom budeme souhlasit s tím, že bude možné toto časové období prodloužit. A to až do období 2015-16. Potom začne další víceleté plánování, které začne v roce 15, eh, v 1617 a bude se připravovat další pětiletý finanční rámec, který bude Eh, odpovídat novému volebnímu období komise a parlamentu. V tomto kontextu mluvíme také o tzv. demografickém, demokratickém deficitu. Toto víceleté finanční plánování má ten problém, že jeden parlament to schválí, ale druhý parlament se s tím musí vypořádat. To je něco, co v současné době z hlediska demokratické legitimity není úplně správné a musí být tedy přetvořeno. Pokud jde o jednotlivé kategorie rozpočtu, pokud jde o právní východiska a lhuty jednotlivých eh, položek, tak to je věc, která je ještě předmětem úpravy. Není to pouze semantické cvičení rozlišovat mezi review a revize. Pokud jde o midterm review, tak po obsahové stránce, tak po časové, pokud jde o časový harmonogram, tak naše představa je něco jiného, než co si představuje Rada a Komise. A přesně to bychom měli zmínit, až bude na začátku příštího roku komise předkládat své návrhy. Tyto věci spolu prostě, prostě úzce souvisí. Jak se postavíme k vytvoření té diplomatické služby? Jak se postavíme k návrhu komise, podle které víceleté financování musí být převedeno do formy zákona, který si vyžádá souhlas parlamentu ještě předtím, než o tom bude hlasovat rada. Kromě toho, zde jsou ještě další prvky, které se promítnou do rozpočtového pořádku. Opět je to tedy jiná kvalitativní situace pro parlament. A kromě toho jsou zde ještě další aspekty společné obrané a bezpečnostní politiky. A jsou to tedy další věci, které ještě budou musí být doplněny v rámci přechodu na fungování dle Lisabonské smlouvy. Souvisí to také s vytvořením Eh, diplomatické služby a v závislosti na tom, jak to bude fungovat, bude inicován legislativní postup, podle kterého fungování této služby bude odpovídajícím způsobem upraveno v případě, že dojde k přenosu kompetencí z komise na diplomatickou službu. Je to tedy poměrně velká nálož práce, která nás potenciálně může čekat. Nesmíme udělat tu chybu, že projednáme jednu věc a teprve potom se začneme starat o druhou věc, protože tím by se parlament dostal do poměrně oslabené pozice ve fázi, kdyby se začalo jednat eh, v, té, v těch, o těch dalších fázích, o těch dalších věcech. Jestliže politicky budeme něco chtít změnit, tak nemůžeme se spokojit s minimalistickým přístupem. Víme, že v současné chvíli to pro členské státy není jednoduché. Já jsem se v posledních dnech zabýval také zprávou účetního dvora a musím říci, že v některých oblastech vidím opravdu problémy, zejména například postupu například přiklepnout dodatečné peníze pro takové položky nebo projekty, které jsou z hlediska soudního dvora, pardon, účetního dvora považovány za v uvozovkách problematické. Já si myslím, že tyto věci je potřeba vyjasnit ještě dříve, než budeme hovořit o dostat, dodatečných finančních zdrojích pro takovéto kategorie nebo programy. Midterm review má tedy jasně dát najevo, respektive parlament prostřednictvím midterm review musí dát jasně najevo, že parlament si je vědom své nové role v rámci Lisabonské smlouvy, ale zároveň musí jasně dát najevo, že si je vědom toho, že je potřeba jistý čas na to, aby tyto věci nabraly svůj přirozený spát například v oblasti klimatických změn, v oblasti vesmíru, v oblasti spravedlnosti. Zde samozřejmě je jasné, že budeme potřebovat ještě jistý prostor na to, abychom se přizpůsobili. Myslím si, že ten přístup, že starý parlament volí podle třech stupňů, a nyní do toho vstupuje jí nová pravidla podle Lisabonské smlouvy a nový parlament se je vázán pravidly, které byly schváleny během starého parlamentu, tak my bychom jasně měli dát najevo, že od komise očekáváme, že Lisabonská smlouva a dopady z ní vyplývající budou zohledněny v programech komise. To je důležité kvůli tomu, aby v obtížných otázkách bylo jasné, že komise se staví v, ve sporných otázkách na stranu parlamentu a nikoliv na stranu rady. Děkuji. Eh, eh, Děkuji mnohokrát, Reimere. Domnívám se, že ve své vyčerpávající prezentaci nám, nám Reimer také poskytnul určité podněty pro to, jaké dotazy bychom mohli klást během slyšení s kandidátem na komisaře je třeba si uvědomit složitost toho problému, jak z hlediska politického, tak v praktické rovině. Ehm, a teď mám na mysli ten časový rámec. Mnoho z nás už jsme eh, veterány v evropských věcech a víme, že jakmile se shodneme na programu pořadu dne a harmonogramu, té časovém rozvrhu, tak už máme 80 vyjednávání vyřešeno. Tedy jednání sebou nejprve především týkat eh, toho časového rámce a, a také obsahu těch eh, konkrétních témat, eh, politik, které musíme zohlednit, nových potřeb, které musíme zohlednit. A samozřejmě budeme vycházet z návrhu komise, a proto o tom tady musíme jednat s kandidátem na komisaře a potom také pravděpodobně se samotným předsedou komise. Um, je zde několik rozhodnutí, která tvoří balíček, který bude muset dázejt politické dohodě jednou, dvakrát, třikrát či víckrát a, a bude to muset být zohledněno v roce 2010 ať už jde o zavádění nových institucí s jejich právním základem, nebo zavádění nových politik, nebo rozšiřování pravomocí Evropské unie s, právním, s tím příslušným právním základem, například eh, pravomoci pro eh, kosmos, pro energetiku, co to přesně všechno znamená. Reinerův pracovní dokument a také jeho ústní vystoupení nám poskytlo některé příklady. Dále prostředky potřebné pro to, abychom ehm, dali jaksi obsah těmto pravomocím. V každém případě bude třeba provést další změnu finančních výhledů, jde o revizi nebo o pohé přizpůsobení, tady to bude na komisi, aby rozhodla, jak se to bude pojímat ale podle kterého postupu, protože Lisabonská smlouva od nynějška počítá eh, s opravdovým eh, statutem ve smlouvách pro víceletý finanční rámec, pro finanční výhledy, přičemž do posud to mělo právní statut dosti zvláštní, šlo o jakousi smlouvu uzavíranou mezi třema institucemi. A od nynějška budeme potřebovat rozhodnutí Evropské rady se souhlasem Evropského parlamentu a teď půjde o to rozhodnout, eh, zda eh, se toto bude vztahovat i na revizi aktuálního finančního rámce, anebo až na zavádění budoucího víceletého finančního rámce po roce 2014. Ze svých prvotních kontaktů se španělským, nadcházejícím španělským předsednictvím eh, mám určitou představu, jak by to mohlo řešit toto předsednictví. A, a, a co by tady uspokojilo toto předsednictví, ale naším úkolem v parlamentu není uspokojovat nějaké předsednictví, byť by to bylo předsednictví španělské. No a potom máme rok 2011 a tam už e, povinně se bude aplikovat postup podle Lisabonské smlouvy s příslušnými pravomocemi pro Radu a pro Evropský parlament. Takže to všechno nás čeká. Reimer to velice výstěžně prezentoval, že opravdu organizace tohoto pracovního programu a volba časového rozvrhu, nastavení těch priorit v čase, to jsou základní východiska, které je třeba řešit na nejvyšší politické úrovni. Podle mého názoru je vhodné, aby eh, předseda Evropské rady k tomu také řekl své slovo. Mohl říct si své slovo. Abychom vzali jeden příklad politika pro eh, vystoupení z krise po plánu obnovy, který se nám podařilo zafinancovat pro 2010. To budeme potřebovat eh, politické, finanční, hospodářské, komunitární nástroje a prostředky. Všechny tyto prostředky jsou potřeba jak na evropské rovně, tak na vnitrostátní rovně a to je pak potřeba koordinovat. A v tom právě spočívá eminentně role předsedy Evropské rady. Dále tu máme tu novou společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, která bude navržena novou vysokou představitelkou s jejími novými pravomocemi. A to se bude také žádat eh, určitá rozhodnutí, určité kroky, takže jsme nyní v, ve velice důležitém časovém okamžiku a já děkuji Remerovi za jeho eh, práci, za jeho dokument. Je důležité, aby se, nás, aby se náš rozpočtový výbor učinil globální představu o tom, jaká, jaké problémy bude muset eh, řešit Eh, tak abychom potom v příslušný okamžik do toho mohli optimálním způsobem vstupovat do toho rozhodování. Mám tady několik žádostí o slovo. Nejprve Heider a potom James. Takže Heidere, prosím. Heider tady. Děkuji, pane předsedo. Já žádám o slovo proto, abych se vyjádřila k dokumentu pana Bögeho a abych, eh, abychom se podívali na to, jakým směrem se naše práce do budoucna budou ubírat. Eh, v zásadě souhlasíme s oblastmi, o kterých eh, toto, tento dokument pojednává a také zhruba s tím, co říká o tom přeskoumu v poločase. My tomu samozřejmě musíme věnovat pozornost a Eh, souvisí to také eh, s zprávou kolegy Sudana k rozpočtu na rok 10. Budeme mít další finanční výhledy na pětileté období a eh, potom budou další a to samozřejmě musí být, nebo mělo by to být sesynchronizováno s funkčním obdobím parlamentu a komise. protože eh, my, my vlastně budeme rozhodovat o finančních výhledech, eh, které vlastně budou spadat do období příštího parlamentu. Prostě těch sedm let, to je příliš dlouho. Sedm let je prostě moc. A e, teď ještě by se to snad e, mělo prodlužovat na deset let a máme s tím skutečně potíže e, ve vztahu k radou a tak dále. A taky potom ty přeskumy a revize, no to prostě není to prakticky vymyšleno dobře. Čili prostě jak, jak, jak to zase, jak to prostě rozhodnout. Eh, důležité prostě je, aby si každý parlament eh, rozhodl na, o podmínkách vlastní práce. Z toho bychom měli vycházet. Ale další věc, eh, a já jsem tady nová, takže mně tady připadá nápadná taková nějaká neochota přeskoumat finanční rámec, ale to je přece důležité, abychom eh, věděli, co si eh, zaslouží změnu a tak dále. A teď už eh, samozřejmě v platnost vstupuje Lisabonská smlouva, takže to znamená nové výzvy, že takže vlastně mně není dost dobře jasné, proč je tady taková nechuť k té revizi. Eh, chtěl bych se zeptat ještě na něco. Eh, my budeme za několik měsíců přeskoumávat finanční nařízení a to se také bude týkat eh, finančních výhledů až do roku, tedy leta 7 až 13. A, a já nevím, možná, že to není zcela eh, eh, logické, že tady eh, v podstatě jsme v roce 10 a teď budeme hovořit něčem, co trvá od roku 7 a, a prostě zase tady máme ten časový nesoulad. Možná, že by skutečně tedy u těch finančních výhledů skutečně se to mělo nějak se synchronizovat s funkčním obdobím parlamentu. Děkuji a nyní James. Děkuji, Malene. Mám tři jednoduché dotazy. Za prvé, před těmi slyšeními budeme mít možnost, nebo můžeme očekávat možná od sekretariátu našeho výboru nějaký briefing k tomu, jak vlastně bude fungovat Lisabonská smlouva v, v oblasti rozpočtu, jaké tady budou nové postupy, jak bude fungovat odpovědnost například eh, v sektoru zahraniční politiky, protože pokud vím, jsou tam určité šedé oblasti, jak to budeme Eh, rozlišovat ty povinné, nepovinné výdaje. Zdá se, že tady je dohoda mezi radou a parlamentem. A kdo bude monitorovat činnost vysoké představitelky a rady? Prostě eh, měl bych nám představu o tom, jaké problémy se budou vyskytovat v této oblasti, protože eh, se o tom hodně jednalo. Nevím, zda v tuto chvíli už máme nějaká ujištění. A doufujeme, že potom ultravíry se nebudou vydávat prostředky, aniž by za to někdo nesl jasnou odpovědnost. A dále eh, hovořil se tady o těch eh, stupidních dotazech a stupidních eh, odpovědích, protože u takových věcí, že nikdy neví, odkud se ty otázky berou a, a co znamenají ty odpovědi. Ale možná bychom mohli navrhnout prospočtový výbor. Každý komisař se prostě musí zavázat, že od samého začátku plně nese odpovědnost za všechny prostředky, které spadají do jeho působnosti. protože na tyto problémy jsme naráželi průběžně po řadu let, jak se monitorují potom ty rozpočty, ale pokud tedy získáme tento závazek a jasný příslip od komisařů hned od začátku, tak budeme moci mobilizovat také kolegy v příslušných jiných výborech parlamentu, aby řádně eh, to čerpání prostředků monitorovali, protože určitě budeme mít problémy s řadou rozpočtových položek a Eh, bylo by dobré zavést takové monitorování, tak bychom zajistili dobrou value for money, tedy hodnotu za vynaložené prostředky. Já si myslím, že je důležité uplatňovat toto kritérium, kritérium zejména u těch rozpočtových eh, položek, kde je Eh, určitý tlak na ty finanční prostředky. A dále možná bychom měli eh, resuscitovat naše vlastní iniciativu nebo vaši vlastní iniciativu, protože znáte Kostak lépe než kdo jiný. Možná v květnu, v červnu bychom se měli sejít eh, se členy rozpočtových výborů národních parlamentů, tak abychom si ujasnili, jak zavést a jak, dobře, jak by mohla dobře fungovat spolupráce podle Lisabonské smlouvy. Bylo by asi dobré, kdybychom je vyzvali my ke spolupráci, aby se nepřipadali jaksi odcizení v tom celém procesu. Děkuji, Jamesy, a nyní Geran. Eh, dovolte eh, doplněk, takový drobný, krátký k tomu, co už bylo řečeno. Eh, já bych chtěl vyzvat Lasla Suriana, aby se trošku podíval na pozimací návrhy k usnesení. Já vím, že tady máme semantické problémy eh, review versus revision a my, eh, se, my bychom se měli pokusit to v tém usnesení na rok 2010 eh, to vyjasnit, protože my jsme už prošli tedy za těmi usneseními na leta 3, 4, 5 a prostě byl by na čase to opravdu Eh, vyjasnit. A tady nejde jenom o nějaké eh, prostě kosmetické úpravy, ale jde opravdu o úpravy čísel, hodnot, číselných hodnot, peněžních hodnot. Čili eh, já bych skutečně byl rád, kdyby Reimer a Laslo se na to zaměřili. Myslím, že je velice důležité, abychom nyní v usnesení na rok 2010 Eh, řekli, říkali přesně to, o čem, o čem se hovoří v pracovním dokumentu, abychom používali stejné pojmy, eh, jak k usnesení k rozpočtu na rok 10, tak také eh, k Reimerově zprávě o přeskumu v poločase. Děkuji, jsou to především vaše pozměňovací návrhy 3 a 4 a 5 také, ano, dobře. Ještě jedno slovko, ještě předtím, než Reimer uzavře. Abych reagoval na Jamesa Ellise. Tvoje otázka je samozřejmě zcela relevantní. Je to přesně ten typ otázek, který je třeba klást kandidátovi na komisaře a všem kandidátům na komisaře. V tom společném dotazníku písemném který nám byl předán. Jsou otázky typu, jste bezúhonný, jste poctivý člověk, podle, co vás vede k tomu, abyste se domníval, že jste kompetentní. Prostě je to typ otázek, které, člo, které jsou člověku kladeny, když třeba chce vstoupit na území USA. Chcete zavraždit prezidenta USA, eh, provinil jste se v souvislosti s holokaustem během druhé světové války a podobně. No jsou to úžasné otázky. Takže myslím si, že ty otázky, které, o kterých uvažujeme my, jsou trošku více relevantní. Pokud je o to, o čem si hovořil eh, v souvislosti s Kozakem, Kozák se o tom také několikrát zmiňoval, víš, že na můj návrh se rozpočtový výbor rozhodl vypracovat studii o rozpočtovém postupu v jednotlivých členských zemích, tak abychom eh, se dobrali toho, zda bychom nemohli vystoupit s velmi konkrétním, konkrétním eh, návrhem toho, jak bychom se mohli eh, každý rok vyměňovat informace o stavu rozpočtů a také o tom, jakým způsobem vedle rozpočtu společenství každá členská země ve svém vnitrostátním rozpočtu zohledňuje společné evropské cíle. Mělo to být prováděno například pro Lisabonskou strategii. Nedělalo se to a je, ten, je to jeden z důvodů jejího selhání. Mohlo to být také prováděno pro financování krize, pro plán obnovy evropské ekonomiky protože jsme měli plán eh, zaštítěný dvěma miliardy, miliardami eur. Je v tom 5 miliard eh, z rozpočtu společenství, ale nakonec vlastně přesně nevíme, co se s těmi prostředky dělá v členských zemích. Nebo co dělají tady členské země. A pan předseda Van Rompuy by možná mohl potom navrhnout na příštím, příští schůzce Evropské rady, aby každý člen Evropské rady eh, složil účet z toho, jakým způsobem vynaložil svůj díl tohoto koláče. Těch pěti miliard eur. A až bude vypracována tato studie, tak náš výbor bude moci vypracovat konkrétní návrhy, protože já velice věřím eh, v tyto iniciativy které si nežádají žádný právní základ, stačí proto politická dohoda. A je to, myslím, oblast, ve které bychom mohli lecos vykonat. Reimere, ty chceš zareagovat na to, co eh, řekli kolegové? Ja, vielen Dank. Ehm. Ano, děkuji. Já jsem jenom vlastně chtěl říct to, eh, že vzhledem tomu, že příští zasedání výboru máme Eh, až v lednu, tak jsem prostě chtěl tento dokument eh, jednoduše prostě prezentovat a eh, jak si zhrnout, jak fungují ty rozhodovací struktury a tak dále, ačkoliv nechtěl jsem zakázet do detailů, do rozhovoru s frakcemi a zatím by to mělo být tedy na úrovni třeba koordinátorů a zástupců frakcí. Bylo tady řečeno, že pětiletý cyklus to je pro nás důležitý cíl. Pětileté finanční plánování to není něco, eh, o čem bychom teprve diskutovali. To je prostě věc, kterou chceme a jde jenom o to, jakým způsobem eh, na tento systém přejít. Takže eh, bychom tedy, eh, pokud eh, revizí se nám prodlouží současné období, pak budeme mít tedy to další období až do roku 2020. No a příští eurovolby jsou v roce 18, 19. Nicméně, třeba ve, pak jsou tady jazykové problémy, tady ten přeskum třeba ve španělštině vůbec e, není, tam je místo toho ta revize, což je trošku jiný pojem. Revize to je pojem, který se ale také v usnesení vyskytuje a já se teď nechci vměšovat do e, Láslovy pravomoci, který je zpravodajem pro usnesení, Nejde jenom o pozměňovací návrhy 2, 3, 4 a 5 sociálních demokratů, kteří se tímto tématem zabývají. Jsou tady ještě další návrhy eh, k jiným odstavcům, kde se to téma znovu vrací. Já bych byl rád a navrhl bych, abychom to trošku spořádali a skoncentrovali na jedno místo. Prostě ty tři stupně, eh, které jsou pozměňovací návrzích až do čísla pět, to Eh, je podle mě věc, kterou můžu podpořit, ale je zbytečné to potom ještě desetkrát zopakovat. Eh, já bych byl rád, kdybychom se zaměřili na pozměňovací návrh 4, kde se říká, že spolu s eh, revizí současné MMF na léta 13 společně s rozpočtem na léta 11 až 13. Tady možná by bylo dobré vymyslet Eh, formulaci, já to tady si předkládám tady zpravodajím. My totiž eh, v interinstitucionální dohodě hovoříme o nezbytné úpravě vyplývající ze smlouvy. To je odstavec 3 a 4. Takže možná by bylo dobré, kdyby se frakce dohodly na tom, aby tam bylo napsáno úprava, přeskum a revize Eh, současného eh, finančního výhledu, eh, včetně roku 16, a to by v tom případě bylo úplné. Tak bychom tam měli zahrnuto i to, o čem se mnohokrát hovořilo v různých frakcích, tím pádem bychom dali pořádek, jak si udělali pořádek v pojmologii. Prostě to je věc, která mě teď napadla, to je takový podnět pro zpravodaje, možná by e, se o tom mohlo pobavit se stínovými zpravodaji a možná, že zítra bychom se o tom mohli pobavit a možná to ještě dopilovat do pléna. Jinak samozřejmě nabízím kolegům ještě do Vánoc, pokud e, se budou chtít eh, se mnou pobavit, třeba i jednotlivě této tématice, pak eh, já s tím počítám, jsem připraven eh, s nimi diskutovat v případných iniciativách. Děkuji mnohokrát, Reimere. Já vám navrhuji, abychom tady přerušili schůze rozpočtového výboru Znovu zahájíme zítra v 9 ráno hlasováním, takže poprosím všechny, aby dorazili. A poprosím koordinátory, aby se trvali v místnosti. Případně Reimere, eh, pokud by bylo potřeba, věnovat se ještě pozněvacím návrhům. Pokud by tě to nevadilo, zůstaň prosím také. A samozřejmě zpravodajové, to znamená Láslo a Vladimír Maňka, pokud s námi chtějí zůstat. Všem ostatním děkujeme za to, že se účastnili této schůze a také jim poděkujeme za to, že velice rychle opustí sál. Jako kdyby byl požární poplach. Také poprosím, abyste odcházeli potichu a zítra ráno se s vámi znovu velmi rádi uvidíme.